preference pro Moldavskou republiku. Slovo má pan zpravodaj. Uh, paní předsedkyně, pane komisaři, paní komisařku, já jen počkám, než si sednete a myslím, že to je tedy slušné. Paní komisařko, vážení kolegové, pro Evropskou unii jde o symbolické gesto z ekonomického hlediska. Má ale velký politický význam na křižovatce pro celé Moldavsko a sousedství, politiku sousedství. Pro Moldavsko to znamená závan čerstvého vzduchu Nejedná se jen o jablka a švestky, které slouží jako praktický důkaz solidarity v obtížných dobách. EU a Moldavsko podepsali dohodu o předružení 27. června tohoto roku. Moldavský parlament to ratifikoval 2. července. Jakoby náhodou, krátce poté, Rusko zakázalo potravinové produkty z Ruska a také z EU. V kontextu ukrajinské krize, která samozřejmě souvisí se širší otázkou našeho východního sousedství. Kořeny programu, nebo tedy problému, spočívají v tom, že Rusko má samozřejmě neprávem pocit, že se stalo obětí nějakého západního komplotu je to prostě boj z 19. století přenesený, přenesený do 21. století. Takže propaganda, lži a jablka se staly přísadami velmi zajímavé formy konfliktu. Moldavské orgány se obrátily na EU a požádali o podporu, aby se omezil dopad toho ruského zákazu. Především takových eh, produktů, jako jsou jablka, švestky a hroznové víno. Rada, nebo tedy komise reagovala pozitivně, rada souhlasila a myslím, že i parlament eh, tomu poskytne naše požehnání. Eh, zákaz, nebo tedy embargo, postihuje opravdu dramaticky moldavskou ekonomiku. Zemědělství představuje 40 celé ekonomiky, jen ovocnářství zaměstnává jednu čtvrtinu ekonomicky aktivní populace. Samozřejmě se jedná většinou o venkovské oblasti a jedná se o malé a střední farmy. Pokud jde o právní kontext, tak autonomní obchodní preference jsou způsobem nebo nástrojem, kdy my můžeme nabídnout nějaké zemi preferenční zacházení a nebudeme za to požadovat nic na zpátek. Bylo to původně zavedeno v roce 2008 tím nařízením, které dnes měníme. Chceme tam vnést tři nové duty free kvóty pro jablka a hroznové víno a švestky. Tyto kvóty budou platit až do konce roku 2015, kdy celý režim bude ukončen. Kvóty jsou velmi omezeny, pokud jde o objem, pokud to tedy srovnáme Eh, s potenciální konkurencí ze strany EU. Je to jen žádná celá 4%, pokud jde o jablka. A zaměřuje se to také na úplně jiné segmenty trhu než evropská produkce. Ve světle kulturální, kulturní a geografické blízkosti s Rumunskem je velmi pravděpodobné, že většina těchto produktů bude snadno absorbována rumunským trhem. U jablek například v Rumunsku došlo k poklesu produkce o 22%. A moldavské jablka pokrývají pouze 8% rumunské produkce. Doufám, že moldavské orgány své iniciativy přetransformují do úspěšné iniciativy. Rád bych také apeloval na rumunské ekonomické operátory, aby využili této příležitosti v obchodě s moldavskými kolegy, protože jsou to velmi dobré produkty. Děkuji, nyní má slovo paní komisařka Malström. Já vás zde vítám, je to tedy poprvé, co předsedám, takže s vám s radostí předávám slovo. Eh, Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové, vážení poslanci. V současné době média se věnují především událostem na Ukrajině a e, ale je tady další významný soused Evropské unie a to je Moldavsko, které trpí důsledky politického rozhodnutí podepsat asociační dohodu s Evropskou unii. E, Moldavská republika e, se rozhodla, že svoji ekonomiku bude opírat o evropské hodnoty a bude součástí e, prostoru volného obchodu s námi. To byl krok pro nás, ne proti nám. A produkty, které byly vyváženy prakticky výlučně do Ruska, už si tam cestu nenajdou. A preference eh, pro dohodu o volném obchodu, eh, kterou eh, má v Moldavsko s Ruskem, byla také pozastavena u klíčových produktů, ale přesto je potřeba mít, je možnost mít volný trh s několika partnery, a to v oblasti zboží i služeb. A proto musíme Moldavsko podpořit našeho východního partnera. Musíme mu pomoci nejenom v oblasti implementace e, prostoru volného obchodu, na tom pracujeme, ale musíme jim pomoci i dalšími prostředky. Proto komise nabízí Moldavsku dočasné další úlevy e, a snaží se přeorientovat k export jejich jablek, švestek a hroznů eh, na vývoz a na nové trhy. Takže návrh, o kterém tady budete hovořit, je dočasné opatření, jak správně říkal zpravodaj, za rok vyprší. Komise navrhuje, aby to platilo zpětně od srpna tohoto roku, eh, od okamžiku zavedení embarga na jejich zboží. Eh, nejcitlivější Eh, komodita, jablka, švestky a hrozny neohrožují evropský trh a to tu také zaznělo. Já vím, že někteří budou mít obavy z případných dopadů na naše vlastní zemědělce, ale já jsem přesvědčená, že my můžeme Moldavsku projevit tuto solidaritu bez nějakých vnitřních rizik. Abych uvedla eh, konkrétní čísla, jak už to tady zaznělo, dovoz eh, Moldav, z Moldavska představuje 0,8 E, švestky 0,4% a hrozny 0,1%. Takže si myslím, že to je pro nás dobrá příležitost projevit solidaritu se sousední zemí a děkuji velice parlamentu za rychlý způsob, jakým zpracovala toto téma, zvláště ve výboru INTA. Děkuji vám. Dank, Frau Děkuji mnohokrát paní komisařce a nyní Měla hovořit paní Rebeka z výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, respektive pan Rebeka, ale není zde a proto dávám i hned slovo panu Winklerovi z EPP. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři, paní komisařko. EPP podporuje přijetí tohoto e, návrhu dodatečných preferencí pro e, Moldavskou republiku a je důležité znovu projevit e, naší solidaritu a podporu sousedním zemím. Tato zpráva kterou prezentoval zpravodaj, předkládá nová opatření eh, pro eh, řešení problému s eh, ruským embargem. Já jsem byl přítomen, když Evropská unie navrhla uvolnění dovozu vína po podobném kroku ze strany Ruska vůči moldavskému vínu a dnes tedy ta, ten návrh rozšířit preference eh, a otevřít eh, evropský eh, trh moldavským produktům podporuji a navrhuji, aby zpráva prošla bez pozměňovacích návrhů, abychom o tom zítra hlasovali a aby to mohlo být publikováno do konce roku tak, aby moldavští partneři mohli využít těchto nových kvót volných navíc a já doufám, že Moldavsko bude pokračovat ve svém úsilí ve směru k evropským perspektivám a že toto bude mít potom pozitivní dopady na ekonomický rozvoj Moldavska i našeho zblížení. Děkuji. Thank you, Mr. Winkler. The next speaker... Děkuji, pane Winklere. A dalším řečníkem je pan David Martin za SD. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod bych rád poděkoval zpravodaji za skvělý přístup k této záležitosti, která velmi rychle prošla tímto parlamentem. Děkuji také panu Vinkladovi za práci stínového zpravodaje. Parlament velmi rychle zareagoval za těchto okolností. Myslím, že jsme dosáhli dobré dohody. Pomohli jsme Moldavsku prostřednictvím zemědělské podpory u těch tří plodin, které zde byly zmíněny, ale zároveň to vůbec nepoškodilo evropské zemědělství. Takže je to situace, která je výhodná pro obě strany. Evropská unie se zavázala, že bude podporovat Moldavsko prostřednictvím dohody o Eh, přidružení. Když došlo k těm zákazům, tak je opravdu na čase, aby Evropská unie ctila své závazky a podporovala politickou stabilitu v této zemi. Děkuji. Děkuji, pane Martine. A jako další má slovo pan David Bohdan Jackiewicz za ECR. Děkuji. Zhruba před měsícem jsme zde vedli rozpravu, která souvisela s, o, s ratifikací dohody o přidružení s Moldavskem. Většina z nás k tomu přistoupila velmi pozitivně. Je velmi důležitá spolupráce s touto zemí. Musíme mít na paměti, že Moldavsko je už velmi dlouho pod eh, politicko-vojenským tlakem Ruska, které chce zotročit moldavskou vládu a potlačovat separatistické tendence sporných regionů. Ruské sankce na potravinářství a zemědělství v Moldavsku jsou stejnými prostředky politického vydírání jako embargo vůči polskému ovoci. Nebude mít eh, Nebudeme mít svobodné Moldavsko, pokud zde budou tato opatření. 27. července jsme na sebe vzali velký závazek. Chceme, aby Moldavsko se přiblížilo Evropské unii. Je to politický a ekonomický zájem celého evropského společenství a pomoc Moldavsku přinese eh, větší výhody, než budou finanční náklady na tuto pomoc. Je to ekonomicky i politicky v zájmu Unie. Buďme si toho vědomi že ještě mnohokrát budeme moci natáhnout dlaň vůči našim moldavským přátelům, přátelům, pokud nechceme, aby tato země byla předmětem války stejně jako je tomu na Ukrajině, musíme dostat svým závazkům. Děkuji. warte noch auf das Ende des Übersetzens. Další má slovo pan Austrevicius za ALDE minutu a půl. Thank you, Ms. President. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, vážení kolegové, dámy a pánové, přesně před měsícem tento parlament hlasoval pro dohodu o přidružení s Moldavskem. Všichni jsme přesvědčeni, že implementace této agendy má za cíl stabilizaci a prosperitu celého regionu. Nicméně Velký bratr na východě tento názor nezdílí. Ten se rozhodl zakázat dlouhý seznam zemědělských produktů Moldavska. Je to v rozporu se závazky Ruska na poli VTO. Poškozuje to nejen zájmy moldavského lidu, ale také eh, ruských zákazníků, kteří musí platit vysoké ceny v prázdných obchodech. Je zde prostor pro politickou solidaritu s Moldavskem, především s těmi 250 tisíci lidmi, kteří se eh, živí ovocnářstvím eh, v této zemi. Jak víme, zemědělství představuje asi 40 moldavského hospodářství. Tím, že rozšíříme další kvóty, ve chvíli, kdy Moldavsko znovu potvrdilo svou víru v evropskou budoucnost země, v nedávných volbách děláme správné kroky, jak ekonomicky, tak politicky, tak i z hlediska našich humanitárních závazků. Drazí kolegové, neměli bychom se obávat masivního přílivu moldavských jablek, hroznů nebo švestek na náš trh. Jsou to opravdu velmi dobré plody. Děkuji, děkuji za to závěrečné doporučení. Jako další pohovoří pan Helmut Scholz za GUE. Paní předsedkyně, paní komisařko, milí kolegové, milé kolegyně, obyvatelstvo Moldavska stojí před zásadními velkými hospodářskými a také vnitropolitickými výzvami. Jak můžeme mít sociálně společenskou perspektivu takovéto země, s ohledem na mocenský boj velkých obchodních partnerů. Jak ji můžeme zajistit? Má frakce není proti tomu malému gestu dovolit jim, aby vyváželi více jablek, švestek a hroznů do Evropské unie. Ale tady bylo asi lepší a nutné větší množství. Ale kde jsou investice do infrastruktury? tak abychom nesklamali naději obyvatelstva. Jaké konkrétní plány tady máme pro výstavu samostatné, diversifikované, silné moldavské ekonomiky? která by zajistila nová dobrá pracovní místa. Milí kolegové, důležitým politickým úkolem zůstává ovšem dohoda s Ruskem na eh, pokojné spolupráci zaměřené na budoucnost. Proto musí konečně komise vytvořit podmínky, tak aby Moldavsko mohlo mít profit z obzvláštních kvalit svých obyvatel a musím říct, že již zima přinese problémy. Děkuji panu Šolcevi a nyní pan Šoltes za uh, politickou skupinu Zelení EFA. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já sám velice podporuji tento návrh. Podporuji návrh obchodních preferencí pro Moldavskou republiku. Moldavsko a Evropská unie podepsali dohodu o přidružení, která zajišťuje zejména užší spolupráci v obchodní oblasti a takto chceme poskytnout lepší přístup Moldavska na evropské trhy a z dlouhodobého snížit jeho závislost na Rusku. A pak se máme E, to, že moldavské předpisy a moldavská legislativa se bude přizpůsobovat evropským předpisům. Tato dohoda bohužel nemá pouze pozitivní dopady. Moldavská republika se takto dostane do obtížné situace. Mm, zejména Rusko zakázalo E, dovozy z Moldavska, což velmi škodí Moldavské republice a proto si myslím, že Evropská unie nese část odpovědnosti za tuto situaci a proto musí Moldavsku e, pomoci technicky a finančně proto, aby mohla e, podpořit své oblasti, které jsou důležité pro ekonomiku. Děkuji a nyní za nezařazené pan z Děkuji, já mám naprosté sympatie vůči moldavskému obyvatelstvu. Ale musím říct, milí kolegové, přestaňte neustále rozšiřování Evropské unie, neustále vývoj, jaký například vidíme v Moldavsku. Toto musí skončit. My s tím nesouhlasíme. Vaše vlastní voliči, zejména zemědělci, s tím nesouhlasí a navzdory tomu pokračujete v této metodě. Podívejte se na filozofii Evropské unie na jejich věšních hranicích, to je katastrofa. Jak s ohledem na migraci, tak s ohledem na bezpečnost Další rozvoj Moldavska není v zájmu lidí, které my zde zastupujeme, a totiž evropských občanů. Proto říkám, je třeba, abychom se snažili o pokojné soužití s našimi sousedy, ano, měli bychom konečně skoncovat s takovou snahy přiblížit Moldavsko do Evropské unie. Děkuji a jako další pan Christian Preda na minutu 30. Jsem šokovaný, jestliže kolega hovoří takovýmto způsobem. Ale dobrá, tak já bych chtěl ocenit zprávu, kterou se chystáme přijmout, protože zavádí tři nové eh, kvo, bezcelní kvóty pro jablka, hrozny a švestky. To je způsob, velmi konkrétní způsob, jak ukázat jak může Evropská unie podpořit zemi, která byla vážně zasažena ruskými sankcemi? Připomínám vám, dříve než Rusko zavedlo sankce proti Ukrajině, zavedlo sankce proti Moldavsku. A to pro zemi, která žije z vývozu eh, zemědělských produktů, ovoce a zeleniny. To, co jsme tady vyslechli, je šokující. Je to nedostatek lidskosti v tomto typu stigmazice ubohých Moldavců, kteří jsou už tak dost postiženi ruskými opatřeními. Jestliže ještě i my e, se k něm budeme stavět nepříznivě, je to nedostatek empatie evropských občanů. Eh, chtěl bych upozornit na to, že moldavské volby znovu potvrdily vůli moldavských občanů přiblížit se k Evropě a že chtějí evropskou budoucnost i proti kolosálnímu tlaku Ruska, které financovalo některé politické strany, což je nepřijatelné i u nás. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem je pán Tonino Picula. Rovněž na jednu minutu paní předsedkyně, paní komisařko. Obchodní preference jsou skvělým programem Evropské unie, která umožňuje finančně podpořit evropské partnery, jejichž proevropská organizace, orientace a reformy jsou nepochybné. Navýšení kvót je malým finančním ústupkem, ale velmi silným politickým signálem nejen pro Moldavsko, ale také pro Rusko, že Evropská unie stojí za svými partnery. Moldavsko pocítilo dopady politicky motivovaného ruského embarga. Vzhledem k tomu, že 40 celého rozpočtu pochází ze zemědělství a zaměstnává také čtvrtinu ekonomicky aktivní populace. Současný vývoj na východní hranici Unie je čím dál důležitější a nedávné volby ukázaly, že Moldavsko je pro evropská země a silná základna pro naše partnerství. Moldavsko si zvolilo svou cestu a my ji teď musíme podpořit. Děkuji vám, pane Picolo. A nyní má slovo Michal Kazimír Ujazdowski rovněž na minutu. Nie zawsze polityka Unii Europejskiej, polityka zewnętrzna jest e, dobra i skuteczna, ale ne vždy je vnější politika Evropské unie efektivní a dobrá. Ale hned z kraje mi dovolte říci, že v případě Moldavska můžeme říci poměrně jasně a zřetelně, že jsme byli v našich aktivitách konzistentní, účinní a poskytli jsme příležitost tomuto státu, aby se navázal na evropské instituce. Jsme velmi, velmi potěšeni dohodou o přidružení s Moldavskem a musíme nyní brát autonomní obchodní nástroje jako pozitivní způsob, jak posílit proevropské aspirace Moldavska. To je, myslím, také velmi dobrá reakce eh, z naší strany doprovázející ruské embargo. A eh, ještě mi dovolte říci, že nedávné eh, volby v Moldavsku přinesly dobrý výsledek to znamená koalici sil, které si přejí zachovat pro evropské směřování a které chtějí samozřejmě nás přimět k tomu, abychom zabránili evropskému egoismu, tak abychle se Moldavsko dál posouvalo k Evropě. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Robé rovněž na minutu. Komisijos narė iš esmės. Pane předsedo, děkuji. Pane komisaři, já bych v principu podpořil pozměňovací návrh na řízení. Moldavsko závisí na zemědělství a pokud bude přístup na evropské trhy, tak posílíme jeho ekonomiku. Také musíme zajistit, aby přínosy pro Moldavsko se dostaly ke všem, včetně pěstitelů jablek, švestek a stolního eh, vinných hroznů. Ta eh, krize eh, již trvá 6 měsící, měsíců. Bylo řečeno mnohé o potřebě hledat nové trhy, ale v praxi se toho moc neudělalo švestky a vinné hrozny ne představují tak velký problém, ale tržní situace jablek je obtížná. Děkuji vám a příštím eh, řečníkem je Jean-Luc Schaffhauser. Drazí kolegové, pakliže Moldavia trpí ekonomicky dnes, trpí důsledky stejné strategie negace své identity, eh, jejíž obětí se stala Ukrajina. Eh, eh, Moldavie, Moldavsko vyzvalo Moldavsko zůstalo stranou, protože tady Evropská unie udělala neudržitelné sliby a došlo k oslabení, ekonomickému i politickému oslabení obyvatelstva Moldavie. Unilaterálně jste tady udělali sankce proti Rusku a teď máte reakci Ruska. Přestaňte s touto politikou a pak nebude nezbytné zasahovat pro snižování efektů vaší politiky. Roz rozdělte Evropu a té další propasti mezi východem a západem, připravujte válku. A to je antievropské. Děkuji vám. A nyní pan Michal Galer na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Gavarit Moskva, zde tady hovoří Moskva, hovoří Moskva. To jsme slyšeli z úst kolegy Schaffhausera a on tady rozšiřuje stejné fámy, když někdo eh, nutí druhý stát či sousední zemi k něčemu, pak je to Moskva, Rusko, v Evropská unie. K nám přicházejí všichni rádi dobrovolně. A proto eh, my tady chceme se zasazovat o právní stát a demokratický rámec a ne za staré struktury Sovětského svazu. Eh, my s těmito autonomními obchodními preferencemi jsme správně reagovali na ten nátlak z Moskvy, který byl politicky motivovaný a zakázal dovoz zemědělských produktů. Naše reakce byla přiměřená, je to součást naší celkové politiky vůči Moldavsku a samozřejmě chceme také dosáhnout toho, aby i velká téma byla úspěšná, aby měli akceschopnou vládu, eh, která umožní předběžné používání asociační dohody. Proces běží, očekáváme nezbytné změny co do právního státu a státní zprávy, ale i to, co děláme, je předpokladem pro fungování evropského modelu ve všech životních oblastech. Naší zkušeností je, že náš model je ten, který lidem dává nejlepší orientaci do budoucna a proto i tento krok je správným krokem správným směrem. Děkuji vám, pane Galere. A další řečnici je paní Sandra Kalněte. Ale než jí udělím slovo, již předem jí děkuji za to, že se přihlásila do diskuze. Je totiž jedinou ženou mezi poslanci, kteří se chápou slova v této rozpravě. Z poslanců, paní komisařko, jsem řekla. Děkuji. Dent. Um, thank you, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem hrdá na to, že jsem žena. A budu pokračovat lotyšsky. Autonomní obchodní preference pro Moldavsko nemají význam jen hospodářský, ale také politický. Umožňuje Evropské unii ukázat, že jsme, je ochotná jednat na podporu demokracie ve svém sousedství neboť to bezpros, přinese bezprostřední úlevu eh, moldavskému hospodářství, aniž by to mělo jakýkoliv negativní dopad na evropský trh. Je to příklad toho, jak může Evropská unie čelit Putinovým snahám trestat ty, kdo si zvolí evropskou integraci. Před pár týdny parlamentní volby v Moldavsku v nich zvítězily proevropské strany. A my očekáváme, že vláda bude pokračovat v reformách nezbytných eh, k evropské integraci, tak aby tato integrace, toto směřování bylo úspěšné. Čili je to další pozitivní politický signál pro Moldavsko. Ovšem nemůže samozřejmě nahradit jednoznačnou perspektivu možnosti přistoupení pro Moldavsko. Bohužel mnoho členských států a poslanců zatím ještě nejsou připraveni. Děkuji, paní Kalniete. Jako další má slovo pan Landsbergis na minutu 30. Děkuji. Ehm, Vážená paní komisařko, je hezké, že jste mezi námi v tuto pozdní dobu. V poslední době se objevily pověsti, že um, Evropa by měla vyjednávat zóně volného obchodu o Vladivostoku po Lisabon. Já bych se ale zeptal, zda bychom neměli věnovat eh, pozornost jiné oblasti od Vancouveru pod Belisvy. Proto je dnešní rozhodnutí tak důležité, protože ATP jsou doplňkové liberalizačnímu režimu eh, zboží. Země jako Moldavsko nebo Ukrajina, především po úspěšných volbách, ukazují velkou politickou vůli pokračovat v reformě firmách. Takže toto je vhodná chvíle podpořit Moldavsko na, její cestě, na jeho cestě do Evropy. Děkuji. Jako další má slovo pan Davor Ivo Štýr na jednu minutu 30. Pane předsedo, děkuji. Já bych chtěl eh, vyjádřit svoji podporu ehm, intenzifikaci vztahů mezi EU a Moldavskem. Samozřejmě podpis asociační dohody v červnu byl velmi důležitý, protože eh, to umožnilo mm, zintenzifikovat export do EU, ale současně musíme brát ohled na negativní reakci Moskvy. Eh, to ale bylo v zájmu Moldavska i EU a skutečnost, že Moldavsko eh, se vydalo tímto směrem, bylo neakceptovatelné pro Rusko, které chce mít vliv na, v oblasti bývalého Sovětského svazu, proto zakázali dovoz zemědělských produktů z, Moldov, z Moldavska aby ukázali, co, se domní, co si myslí o bývalých zemích, sovětského, o zemích bývalého Sovětského svazu. To negativně ovlivnilo ekonomiku, protože zemědělský sektor um, je významný, 10% populace pracuje v zemědělství, proto je důležité podpořit návrh komise, aby švestky a hrozny se eh, dostali do režimu volného dovozu, protože to by pomohlo malým středním producentům a vyslalo signál ruské vládě a našim partnerům v Moldavsku, eh, že jsme projevili solidaritu s Moldavskem. Děkuji. A následuje pan Sean Kelly. Děkuji. Paní předsedkyně, Velmi často říkáme, že politici nemají žádné srdce, pokud jde o instituce jako je Evropská unie, ale v případě těchto návrhů tak jednoznačně vidíme, že máme srdce a duši a snažíme se také pracovat co nejrychleji. Tato opatření jsou totiž nezbytná zvláště pro všechny trpící lidi v Moldavsku, pro místní zemědělce, kteří trpí v důsledku těchto ruských politik a v důsledku eh, vlivu Vladimíra Putina. Jak komise řekla, je záhodno rozvíjet nové trhy, ale nestane se to přes noc. Proto bychom měli našim sousedům pomáhat, měli bychom ukázat, že nejsme bezcitní, že máme srdce, um, můžeme tak učinit, aniž by to mělo negativní dopad na naše vlastní zemědělce, protože, jak řekla komise, jde o jedno procento eh, evropské potravinové produkce, takže je to vynikající návrh. Jak eh, se říká v nouzi, poznáš přítele. A Moldavsko je v nouzi a my se snažíme být jejím skutečným přítelem. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Kelly. A posledním řečníkem na seznamu je pan Andřej Křik, rovněž na minutu 30. Tak, frau Vorsitzender. <clears throat> Autonomiczne preferencje handlowe są instrumentem, które przewiduje politika sąsiedztwa. Autonomní obchodní e, preference představují nástroj v rámci politiky sousedství. A my jsme tento nástroj e, my tento nástroj vždycky použijeme, když není jiná možnost použít našim partnerům, jako je to teď v případě Moldavska. Tedy lze to jedině změnou ehm, obchodních tarifů, tak aby tito partneři mohli prodat své přebytky do členských států. Jsou to ty přebytky, které dříve směřovaly na ruský trh. A Rusko reagovalo velmi silně na, na, tuto, na tu dohodu mezi Evropskou unii a Moldavskem. Vytvoření zesílené zóny volného obchodu a základ pro liberalizaci hospodářství znamená, že se tato dohoda týká tak jednak tedy zemědělský, zemědělské produkce, ale další preference budou usilovat o celkově eh, lepší obchodní toky, což by mělo mít dopad na značný počet eh, tamních zaměstnanců. Jsme potěšeni výsledky voleb z 30. Eh, září. Já jsem Moldavsko navštívil v předvečer voleb a hovořil jsem s lidmi, kteří eh, říkali, že byli velmi znepokojeni ruským embargem. A myslím si, že rychlá reakce Evropské unie bude pro Moldavsko velmi užitečná. Děkuji vám, pane Křibe. A protože ani paní poslankyně, ani páni poslanci se nepřihlásili do Cash the Eye. Velice ráda dávám slovo paní komisařce. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení poslanci, dnešní debata ukázala mm, velkou solidaritu která jí, což je mm, vhodné před Vánoci, je to malé gesto eh, pro nás, neovlivní to náš trh je to 0,1 obchodu se zbytkem světa. Je to ale důležité pro Moldavsko. Ekonomicky samozřejmě, ale také politicky. Ukazuje to, že solidarita není jenom slovo, že to je něco, co se snažíme eh, také aplikovat v praxi. Když, pokud tento návrh bude zítra schválen, doufám, že velkou většinou, tak podpoříme volbu evropského modelu e, rozvoje evropských hodnot. Ukáže to Moldavsku, že stojíme za na svými slovy a za našimi přáteli, kteří se, jsou v obtížné situaci. Budeme i nadále pomáhat Moldavsku mnoha způsoby, budeme monitorovat efekt těchto diskusí tohoto rozhodnutí, které doufejme padne zítra. Děkuji vám, e, paní předsedkyně, a děkuji e, zpravodeji a výboru. Ehm, děkuji, ehm, paní komisařko, a nyní má slovo ještě jednou pan zpravodaj Soren Mojša. Děkuji i také já chci poděkovat komisařce za mm, rychlou a e, intenzivní práci na tomto tématu. Chci poděkovat kolegům, kteří přispěli do dnešní rozpravy. Ve většině příspěvků byl převládl zdravý rozum a myslím, že jsem našel vhodnou metaforu, jak popsat toto nařízení. E, pákový efekt, to je něco velmi módního. Touto rezolucí e, to bude efekt 1 e, ku 15 s mírným dopadem, velice malým dopadem na evropskou ekonomiku a velkým efektem na Moldavs- v Moldavsku mm, Pan eh, Scholz, ano, já souhlasím, měly by existovat politiky pro to, aby eh, struktura moldavského HDP eh, měl, obsahovala více zboží s větší přidanou hodnotou já doufám, že i asociační dohoda bude dobrým nástrojem, jak toho dosáhnout, i FTA, které by měly jim pomoci využít um, vnitřního trhu a jeho přínosu. Co se týče rozšíření, toto je o jablkách a švestkách, nikoli o uh, rozšiřování. Mnoho aktérů má právo veta v rozšiřování, takže to není nějaká cesta, jak uh, nenápadně vtáhnout Moldavsko do EU. Uh, s tím však je nutné říct, že mm, Moldavsko má svobodu se rozhodnout eh, ke vstupu do Evropy a političtí aktéři jsou připraveni je v tom podpořit. Mm, pan eh, Schaffhauser eh, že tedy obvinujeme oběť z toho znásilnění. Tedy to je, já si myslím, že nikdo nespochybňuje moldavskou identitu, moldavskou totožnost. Nikdo nenutí Moldavsko eh, k nějaké volbě, neboť Moldavsko samo přijímá demok- své, své, svá rozhodnutí a své volby. Děkuji mnohokrát pro Tímto ukončena hlasovat se bude o zprávě.